Goedemorgen iedereen. Přeji všem dobrý den. Budeme pokračovat v zasedání, které začalo včera. A přejdeme rovnou k hlasování o zprávě paní Makové. Je to bod 11 na pořadu jednání. Spravodajka je tady. Paní Makovej, chcete něco říct? Dobrý den. Ráda bych mnohokrát poděkovala kolegům, stínovým zpravodajům, se kterými jsem velmi dobře spolupracovala. Děkuji. Dobře. V tom případě ano? Mnohokrát děkuji. Než začneme hlasovat o zprávě paní Makovej, mám jedno technické upřesnění. Je to na seznamu pro hlasování, ale mělo by to být také v zápise našeho výboru. Všude v textu kde je uvedeno Republic of Macedonia nebo Macedonia by měl být firom, protože to je formulace, která je oficiálně přijatá v EU. Dobře, poznamenali jsme si. Takže začneme, pustíme se do hlasování. A já tady mám nesprávný seznam pro hlasování. Kdo je pro AFET 1? Proti? Přijat. 2 AFET 2, kdo je pro? Proti? Přijat. Desítka paní Makovej s ústním pozměňovacím návrhem pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Odstavec 2, tabulka 1. Ústní pozměňovací návrh pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Návrh 11. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 12. Pan Hartong pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Odstavec 4, tabulka 2. Paní Makovej a pan Kalfon pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 13. Pan Hartong pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 14. Paní Makovej pro, proti, zdrželi se, přijat. 15. Pan Mulder pro, proti, zdrželi se, přijat. 6. 16, 17 a 18. Ty pokrývá kompromis 3 pro, Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis. 19 hetong padá. Odstavec 6, tabulka 3. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 20. To pokrývá kompromis 3, nemusíme o tom hlasovat. Návrh 21, 22, 23 324, ty pokrývá kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kristián říká, že kompromisní návrh byl sice přijat, ale stejně musíme hlasovat o návrhu 22 Makovej. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. AFET 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 25. Pan Harton pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 26. Můj návrh a paní Makovej pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 27. Paní Makovej pro, proti, Zdrželi se. Přijat. Návrh 28. Paní Makovej pro. Proti. Zdrželi se. Musíme to prověřit elektronicky. Návrh 28. Paní Makovej. Zahajujeme hlasování. Pět sekund a tady to máme. A hlasování je uzavřeno. Přijat. 16 proti 6. Návrh 29. Paní Makovej pro. Proti. Strželi se. Přijat. Odstavec 8D. Nový odstavec. Ústní pozměňovací návrh paní Makovej. Kdo je pro? Proti. Strželi se. Přijat. AFED 7. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. Návrh 30, 31, 32. Ty kompromis, pokrývá kompromis 5. Kdo je pro kompromis 5? Proti? Zdrželi se přijat. AFET 3, 4. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Návrh 33. Paní Makovej pro? Proti? Zdrželi se přijat. Návrh 34, paní Makovej pro, proti, zdrželi se přijat. 35, paní Makovej pro, proti, zdrželi se přijat. 36, paní Makovej pro, proti, zdrželi se přijat. 37, pan Hartong pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 38, Pan Kalfen. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 39. Můj návrh. Jdu pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. A ve 4 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. A ve 6 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Návrh 40 Makovej pro, proti, zdrželi se, přijat. 41 můj a paní Makovej pro, proti, zdrželi se, přijat. 42 pan Hartong pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 43 paní Makovej pro, proti, zdrželi se, přijat. 44 ústní pozměňovací návrh paní Makovej pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 45, 46, 47 pokrývá kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 48, pan Hartong, pro, pan, ten, ne, ten padá, pardon. Návrh 49, paní Makovej, pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 50, Pardhaton pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 51, Makovej pro, proti, zdrželi se, přijat. 52, Makovej pro, proti, zdrželi se, přijat. 53, Hartong pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 54 Makovi. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 55 Kalvin. Neomlouvám se, 54 byl přijat. Takže 55 pana Kalfina padá. Takže teď 56. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 58 Kalfin. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 57 kompatibilní s 58 paní Makovej. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 59 makovej pro, proti, zdrželi se, přijat. 60 makovej pro, proti, zdrželi se, přijat. 61 makovej pro, proti, zdrželi se, přijat. 62 maletič pro, proti, zdrželi se, já myslím, že ten byl zamítnut, ale prověříme si to. 62 Maletič. Uzavírám hlasování. Jednoznačně zamítnut. Ale nebylo to zřejmé z toho, jak se zvedali ruce. 62 Makovej pro, proti Zdrželi se. Přijat. 64 makovej pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 65 makovej pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 66 Kalfin, ten byl stažen, 67 Malzič pro, proti, zdrželi se zamítnout, 68 Bakovej. Otázka 68 až... Ne, ne. Musíme to dělat samostatně? Dobře. Takže to uděláme samostatně. 68 makovej pro, proti, zdrželi se přijat. 69 makovej pro, proti, zdrželi se přijat. 74 pro, proti, zdrželi se přijat. 71 pro, proti, zdrželi se přijat. 72 pro, proti, zdrželi se přijat. 73 pro, proti, zdrželi se přijat. 74 pro, proti, zdrželi se přijat. 75 pro, proti, zdrželi se přijat. 70, 76 pro, proti, zdrželi se Nejsem si jistý, 76 Makovej. Elektronické hlasování. Zahajujeme hlasování. Uzavírám hlasování. 13 k 11 přijat. 77 pro, proti, zdrželi se. To je taky hodně blízko, takže to prověříme. 77. Paní Makovej, zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. 13, 11, stejná většina, přijat. 78 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Souhlasíte, nebo měli bychom 79 pro, proti, zdrželi se, přijat. 80 pro, proti, zdrželi se, přijat. 81 pro, proti, zdrželi se, přijat. 82 pro, proti, zdrželi se, přijat. 83 pro, proti, zdrželi se, přijat. 84 pro, proti, zdrželi se, přijat. 85 pro, proti, zdrželi se, přijat. 86 pro, proti, zdrželi se, přijat. 87 pro, proti, zdrželi se, přijat. 88 pro, proti, zdrželi se, přijat. 89. Paní Makovej pro, proti, zdrželi se, přijat. 90 pro, proti, zdrželi se, Přijat. 91 pro, proti, zdrželi se, přijat. 92 pro, proti, zdrželi se, přijat. 93 pro, proti, zdrželi se, přijat. 94 pro, proti, zdrželi se, přijat. 95 pro, proti, zdrželi se, přijat. 96 pan Kalfin ten padá, protože jsme přijali návrh 95. Takže teď Jan Mulder, návrh 1, kdo je pro, proti, drželi se, přijat. Aha, to bylo v několika částech, takže to byla první část. Teď druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijata. Třetí část, tu pokrývá kompromis 1, takže nemusíme hlasovat o kompromisu 1, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pa, část 4 pokrývá kompromis 2, takže kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pa, část 5, pro, proti, zdrželi se, přijata. Návrh 2. Lukas Hartong. Ten padá, protože byl přijat návrh 1. Takže teď přecházíme na návrh číslo 3 a 4. Ne. To pokrývá kompromis 1, takže to už jsme, jsme udělali, takže teď návrh 5, paní Makovej, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Návrh 6, 7, ten pokrývá návrh kompromis 2, takže nemusíme hlasovat. Návrh 8, Pan Kalfin. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Návrh 9. Paní Makovej. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Takže teď přecházíme k závěrečnému hlasování, které uděláme elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Výborně, paní Makovej, to bylo jednomyslné. A přejdeme dál na hlasování o zprávě paní Češkové. Paní Češková. Máte slovo, prosím. Vážené kolegyně a vážení kolegové, proces udělování absolutoria radě a v tomto roce poprvé i Evropské radě je každoročně jakýmsi eh, soubojem mezi parlamentem a radou o to, která tato instituce má v celém procesu udělování absolutoria větší kompetence, větší pravomoce. Bohužel takto skončil i ten rok 2011, o kterém se tady již po druhé bavíme. Eh, podle mého názoru, eh, když odhlédneme od právě této diskutabilní otázky, těch pravomocí a od těch dvou různých eh, právních názorů, které nám byly předkládány, domnívám se, že pokud parlament nemá zodpovězeny všechny otázky, měli bychom postupovat konzistentně s eh, předchozími lety a domnívám se, že nemůžeme rozhodnout jinak, nežli eh, udělení absolutoria opět odmítnout, zamítnout. To je tedy i obsahem návrhu mé druhé zprávy. Eh, doufám, že eh, v budoucnosti bude moct třeba další zpravodaj, další reportér navrhnout jiné, lepší řešení. Velmi bych si přála, aby eh, Rada vedla lepší dialog směrem k nám, europoslancům, respektive členům našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ale v současné době navrhuji to, co je v této zprávě takto obsaženo a prosím kolegy, aby, aby tento návrh eh, podpořili. Děkuji za pozornost. Eh, Děkuji, paní Češková. Chce někdo zareagovat za radu? Já předpokládám, že tady nikdo z radu není, ale zcela jistě následují na internetu. Takže uvidí, jak budeme hlasovat o této zprávě. Chce se vyjádřit někdo další z kolegů? Ne. Dobře, takže přejdeme k hlasování. Začneme návrhem číslo jedna pana Odyho. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut návrh dva, Pan Sondegard pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. A nyní budeme hlasovat o návrhu rozhodnutí v pozměněné podobě. Elektronicky zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Návrh byl přijat. 23 k 1. Nikdo se nezdržel hlasování. A nyní usnesení. Odstavec 9, návrh 3, paní Češkové, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Návrh 4, paní Češkové, pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Návrh 5, pana Sondegarda, pro? Proti? Zdrželi se. Já myslím, že byl zamítnut. Prověříme to. Takže návrh 5 pana Sondegarda, elektronické hlasování. Uzavírám hlasování. 13 ku 11 byl přijat. Návrh 6 paní Češkové padá, protože návrh číslo 5 byl přijat. Návrh 7 Sondegard pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 8 pan Sondegard pro, proti, zdrželi se, přijat. Takže závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Jednomyslně přijat. Blahopřejeme paní Češkové. Dobře. Máme za sebou hlasování. A teď přejdeme. Je v sále, jsou v sále všichni, kdo tady být mají, včetně návštěv? Eh, eh, Kolegové, Uděláme si krátkou přestávku, protože bod, který se týká výroční zprávy o ochraně finančních zájmů EU a boje proti podvodům, zpráva paní Sender. Tady pan Šemeta pozval pana Kesslera z Olafu, ale zatím tady nejsou, takže zjistíme, kde jsou a začneme znovu za pět minut. Goed, collega's. We gaan... Milí kolegové, budeme pokračovat v naší schůzi a jsme u bodu na pořadu jednání číslo 13, což jsou dvě oddělené výroční zprávy o ochraně finančních zájmů Evropské unie. Tyto zprávy nám představí pan komisař Šemeta a zprávu OLAFu představí pan Kessler. Abychom k tomu přistoupili odděleně, bude nejdříve hovořit pan Šemeta. Potom zareaguje paní zpravodajka Ajela Sender, pak budeme mít rozpravu a teprve poté vystoupí pan Kessler, představí svou zprávu, potom opět zareaguje paní Ajela Sender a pak budeme mít rozpravu. Pokud takto souhlasíte, tak výborně. A ještě musím podotknout dvě věci. Krátce po desáté musím opustit sál, protože jsem zpravodajem na výboru pro životní prostředí. A to pro zprávu, která se týká odesílání ilegálního odpadu, takže já krátce e, sál obostí. Mě nahradí pan Liberacký a já se pak i hned vrátím zpět a budu předsedat dále a dále. Ve 14.30 eh, se koná tisková konference o návštěvě delegace Výboru pro rozpočet a rozpočtovou kulturu v Kaliningradu a v Bulharsku. Bylo by dobré, kdyby se této konferencně zúčastnilo co možná nejvíce členů, hlavně těch členů delegací a bude se to konat v sále ASP 5G3. To z mé strany a nyní má slovo pan komisař, prosím. Uh, pleased to present to you the... Já vám nyní s potěšením prezentuji výroční zprávu Komise o ochraně finančních zájmů Unie a boji proti finančním podvodům. Uh, tato zpráva je důležitou součástí boje komise za transparentnost. Umožňuje nám nejenom učinit si přehled o tom, jak na tom jsme a kde máme slabé stránky. Umožňuje nám to dále lépe bojovat proti nesrovnalostem a podvodům. Tato zpráva už po několik let vždy obsahuje všechny nedostatky, eh, které jsou komunikovány členským zemím a zároveň návrhy opatření, jak s tím dál. Také se díváme do budoucna. Co se týče metod eh, informování, zavedli jsme loni dvě novinky, které se osvědčily. Za prvé jasně rozlišujeme mezi nesrovnalostmi charakteru podvodného a nepodvodného. Za druhé je to praxe harmonizace informací o preventivních a korektivních opatřeních, přičemž čísla jsou obsažena v konsolidovaných výkazech výročních. Kromě toho zde máme letos dva nové důležité prvky, kterými reagujeme na předchozí připomínky vašeho výboru. Za prvé jsme přehodnotili vazbu mezi zjišťováním a, nahlašováním nesrovnalostí v členských zemích. My na základě kontaktů s národními orgány se domníváme s velkou jistotou, že nahlášení těchto nedostatků se výrazně zlepšilo a to už je pokrok. Jak si jistě pamatujete, já se v minulých letech vyjádřoval eh, obavy z toho, že eh, reporting není dostatečný. Ale můžeme-li nyní předpokládat, eh, že reporting se výrazně zlepšil, můžeme se s větší důvěrou pustit do čísel. Otázky máme zejména u zemí, kde nahlášených případů zneužívání je málo. Co to znamená? Znamená to, že v těchto zemích je téměř nulová podvodnost, anebo eh, že je nulové její eh, rozkrývání. Toto je otázka, eh, kterou budeme muset zkoumat blíže. A druhá věc, která je nová, je eh, lepší analýza podvodných případu, tak abychom více pochopili jejich rozsah, jejich povahu a jak se s nimi nakládá v členských zemích. Kromě toho zpráva obsahuje ještě doplňkové informace o specifických záležitostech. Tento rok jsme se věnovali ve specifické části zemědělství. Kromě toho máme přílohy, Eh, včetně příloh o nových programech. Eh, k obsahu. Letos se dá říci, že počet eh, odhalených podvodů 1231 a týkalo se to 392 milionů eur, tak to je téměř bez změn oproti předchozímu roku. Máme na straně eh, výdajů 8% eh, nárůst, ovšem eh, to je to se týká, vlastně, vlastně mohou dva případy, které se vyšetřují. Na příjmové straně máme pokles o 30% a v absolutní čísle je to zhruba 77 milionů eur. Dále reflektujeme eh, způsob a komplexnost eh, těchto podvodů. Eh, můžeme říci, že v roce 2012 jsme měli větší podíl nesrovnalostí, které nebyly podvodného charakteru. A to je díky tomu, že po období 2006 jsme zlepšili kontrolu v oblasti politiky soudržnosti. Kromě toho eh, došlo k většímu plnění eh, programu v závěru eh, běžného období. Komise komisi se podařilo zjistit zpět, získat zpět 4,5 miliardy nesprávně vyplacených eur. Dále tady máme 5 miliard u kohezní politiky. Eh, byla tam řada případů a zhruba 70 jich ještě nedořešených. Eh, máme eh, čtyři rozhodnutí o pozastavení vyplácení a ty jsou zatím v běhu. To ukazuje, že mechanismus na ochranu prostředků EU je využíván efektivně. Další závěry jsou takovéto. Velmi se zlepšilo prakticky plošně ohlašování podvodů. A bohužel máme zatím rozmanité přístupy v jednotlivých členských zemích, jak dále s tím nakládat. Některé země eh, mají rigorózní opatření proti tomu a někde se užívá, někde se neužívá kriminální vyšetřování. Ale, jak jsem řekl, přístupy jsou různé mezi členskými zeměmi a také mezi jednotlivými orgány uvnitř jedné členské země. To samozřejmě není dobře pro společný trh a pro celou Unii. E, naše síla v boji proti finančním podvodům je determinována naším nejslabším článkem. Komise má důvod e, předložit určitou zásadní politickou iniciativu, o které pohovořím za chvíli. Nicméně určité kroky přijaté na ochranu evropského rozpočtu eh, mají reálný dopad. Například ve zprávě bylo zaznamenáno, že polovina podvodných nesrovnalostí eh, zjistily eh, orgány pověřené vyšetřováním finančních podvodů. Nicméně ta druhá polovina byla zjištěna prostřednictvím administrativní kontroly Eh, o kterých hovoří sektorální eh, předpisy. Toto je novinka. A de facto to potvrzuje správnost naší strategie z roku 2011. V jejímž rámci se snažíme hm, budovat konzistentnější strukturu boje proti finančním podvodům. Taky eh, jsme zjistili, že členské země začaly plnit mnoho doporučení ze zprávy v roku 2011. Je to díky reportingovému systému IMS a také národním strategiím pro, eh, tedy vyhodnocovacím strategiím v oblasti cel. A nyní tedy eh, kroky komise v posledních letech. Za prvé první kroky nové strategie proti eh, finančním podvodům, eh, jak jsem o tom před chvílí říkal, například eh, v mnoha dohodách mezinárodních i administrativních jsou nyní ustanovení o stíhání podvodů. V červenci 2012 jsem spolu s paní Redingovou eh, prezentoval návrh směrnice o ochraně eh, finančních zájmů EU prostřednictvím trestního práva. Cílem tohoto návrhu je lepší harmonizace při boji proti trestní činnosti, tak aby kriminální scéna nemohla dále využívat rozdíly mezinárodními systémy v Evropském parlamentu eh, tímto vznikne eh, nástroj pro eh, kontrolu velice účinný, k tomu se ještě vrátím. Letos v červenci jsme navrhli zřízení úřadu evropského státního zástupce. Jeho úkolem bude boj proti proti eh, finanční trestné činnosti v celé EU. Eh, s tímto návrhem souviselo sdělení, jak lépe, eh, tedy jak zlepšit fungování OLAFu. Já se tedy velice těším na profoundní diskuse s vámi v budoucích měsících, v nadcházejících měsících. Dámy a pánové, Zpráva pro rok 2012 nám připomíná, že na evropské úrovni jsme dosáhli slušného pokroku v oblasti ochrany finančních zájmů Unie, ale zbývá ještě mnoho, co musíme vykonat. Některé členské země se příliš nevěnují vyšetřování těchto případů a národní přístupy se v jednotlivých členských zemích výrazně liší. Návrhy komise dvou chystaných směrnic zajistí, že této problematice bude věnována náležitá pozornost. Proto je nutné, abychom zajistili, že tyto důležité iniciativy dostanou pořádnou sílu a nebude to legislativa, která má opravdu smysl. Pokud se týče eh, směrnice PIV, dá se říci, že v ní by byly provedeny eh, změny, které značně oslabují původní návrh komise a de facto nejsou zcela v souladu eh, s další legislativou EU. Zdá se tedy, že parlament se rovněž vydal cestou oslabování eh, ambicí komise. Já bych eh, byl rád, eh, kdybyste byli spíše na naší straně a kdybyste eh, podpořili naše úsilí o ochranu finančních zájmů, ochranu rozpočtu Unie. Já chci také spoléhat na vaši podporu v tom, že evropský prokurátor bude ustaven co nejrychleji a nejúčinněji. Věřím, že Evropský parlament má zájem na boj proti finančním podvodům stejně velký jako komise. Spolu to dokážeme. Děkuji vám za pozornost a těším se na debatu. Uh, Děkuji, pane komisaři. A dříve, než udělím slovo paní zpravodajce Eyal Sender, tak bych krátce schrnul eh, poslance, které máme na seznamu řečníků. Paní Makovej, pan Mulder, tedy paní Makodej, Muldej, pan Felber a pan Liberacky. Prosím, nyní máte slovo, paní Sender. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu komisaři Šemetovi za představení zprávy, ve které se nejedná pouze o zopakování takovéhoto typického každoročního postupu. Eh, zpráva zachází dál a poskytuje nám mnoho velice pozitivních elementů které sice přímo nesouvisí s naším výborem, ale jedná se o legislativní elementy, které jsou důležité pro parlament jako celek. Také pro směrnici a pro eh, celou problematiku rozpočtových otázek. My jsme to očekávali s velkým zájmem, podporujeme to a děkujeme vám za to. Již jsem vám to rovněž sdělila a totiž to, že skutečně hodláme s vámi velice úzce spolupracovat, že jsme na vaší straně. V těch pokroků, které jsou obsaženy ve zprávě a které jsou také výsledkem dobrého dialogu, který jsme vedli mezi jednotlivými institucemi, Tedy vedle těch pokroků, kterých bylo dosaženo, je třeba podotknout, a mám tím na mysli pokroky v oblasti boje proti podvodům a jasnější prezentace směrem k veřejnosti, prezentace toho, k jakým podvodům a nesrovnalostem došlo a jasného rozdělování toho, které nesrovnalosti jsou podvodné a které podvodné nejsou. Tímto se přispělo k tomu, že veřejnost začíná pomalu akceptovat eh, tuto problematiku a eh, otevírá to cestu k zahájení tvrdších opatření. V roce 2012 došlo rovněž již k přijetí odpovědejících opatření, které jsou skutečně zásadní. Ty roviny eh, ve srovnání s rokem 2011 byly zachovány, ale zároveň můžeme konstatovat, že jsme, se nám podařilo dosáhnout zásadních změn. ve srovnání s obdobím 2003 až 2006, ale i bohužel nadále přetrvávají nesrovnalosti například v oblasti strukturálních fondů a v dalších oblastech, kde vidíme, že došlo k, na různých místech k nárůstu. Takže tato tendence je třeba jednoznačně zastavit. Celkově tedy se nám podařilo mít e, více viditelnosti a zároveň je nutné, jasně nadefinovat stávající nedostatky a uvědomit si, že tady chybí společná kultura v rámci eh, spolupráce členských států. Na to je třeba se podívat detailně, zanalizovat to, prošetřit to a eh, zjistit, jak proti tomu postupovat. I v této oblasti došlo k jistému pokroku, ale eh, před námi je ještě mnoho práce, i když samozřejmě zpráva na evropské úrovni již učinila mnohé. Tedy celkově jsme si zde otevřeli cestu pro lepší harmonizaci, pro jednotný přístup k boji proti podvodům, ale skutečně ta práce ještě není dokončena. Je třeba harmonizovat přístupy jednotlivých zpráv členských států a jednotlivých správních úřadů, které se věnují rozpočtovým otázkám a otázkám boje proti finančním podvodům. Vy jste, pane komisaři, uvedl, že skutečně došlo k pokrokům, ale ty rozdíly mezi členskými státy jsou i nadále velice velké a to mě znepokuje. Ono se totiž nejedná pouze o rozdíly mezi členskými státy, kde samozřejmě panují různé kulturní a historické kontexty, ale nad to ještě existují velké a závažné rozdíly s ohledem na potírání a boj proti podvodům v rámci Evropské unie. Takže skutečně na tomto poli je ještě celá řada problémů, které se musí brát vážně a je třeba proti ním zakročit mnohem rázněji než do posud. Ta otázka evropského státního zástupce, toho úřadu, Můžeme se například podívat na to, jak se k tomuto staví jednotlivé správní orgány členských států. Protože pokud bychom něco takového zavedli, tak bychom samozřejmě museli jisté prvky, elementy převést na evropskou úroveň. A proto je třeba se snažit o to, abychom skutečně dospěli k jednotnému postupu a zapojili veškeré členské státy, tak abychom mezi členskými státy již dosáhli kompromisu v tom smyslu, aby ty jednotlivé komuny a správní úrovně skutečně se semkly a společně bojovali proti podvodným praktikám. Evropský přístup je v této věci samozřejmě velmi důležitý. chceme zabránit tomu, aby vznikla nějaká všeobecná kultura podvodů. To jistě ano. Z tohoto pohledu je důležité, abychom dobře a kvalitně analyzovali veškeré platby a provedené transakce, což v sebou nese mnoho rizik a obtíží. Tímto bych uzavřela své vystoupení, ale na závěr chci znovu podotknout, že vaše legislativní návrhy jsou velice zajímavé, ale třeba se tomu věnovat ještě podrobněji, zanalizovat to a zvážit si, jakým způsobem můžeme na základě zprávy, kterou vypracujeme u nás na výboru pro rozpočtovou kontrolu, pomoci vám otevřít cestu směrem k nové evropské směrnici a odpovídajícímu novému evropskému úřadu. Jak zvýšit záruky? Rovněž v souvislosti s OLAFem. Zde je třeba zajistit, aby jsme zlepšili veškeré aspekty, které jsem již zmiňovala. Je třeba, abychom dokázali ukáz, eh, ukázat občanům, že jsme skutečně vyvinuli nástroj, který bude účinný. Veškerá opatření, která byla navržena, vypadají velice pozitivně, takže uvidíme, jak se nám podaří to celé na základě komentářů, které zde jistě ještě padnou, ještě vylepšit a zkvalitnit. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní Sander. Takže Paní Makovej, máte slovo, prosím. Děkuji. Jak víte, v roce 2012 bylo přes 1200 nesrovnalostí ohlášených jako podvodné a patří k tomu případy podezření i případy potvrzeného podvodu. Týkalo se to téměř 400 milionů eur, což je zhruba tolik jako rok předtím. Takže já mám otázku. Ve výroční zprávě se uvádí, že v roce 2012 bylo ohlášeno 9 případů korupce. A to ve čtyřech členských státech Itálie, Kypr, Estonsko a Španělsko. A v oblasti politiky soudržnosti. U těch devíti případů mám podobnou otázku. O jaký typ projektů se jedná? Výstavba silnic, městská infrastruktura, Odborná průprava. Druhá otázka. O jaké částky šlo? A byly v plné výši získány zpět? Třetí otázka. Byly odpovědné osoby předvedeny před spravedlnost? A zařadila Evropská komise dodavatele, kteří se to účastnili na černou listinu do budoucna? To byly mé otázky. A pak ještě chci říct, že počet ohlášených případů korupce stoupá. Dal by se jistě říct, že je to proto, že máme lepší kontroly, ale podle mě stejně devět případů vypadá nerealisticky, jich mnohem víc. A poslední věc chci poukázat na to, že příští týden OLAF zveřejňuje studii, která zpracovává novou metodologii, která umožňuje zjišťovat korupci ve veřejných zakázkách, také metodologii pro proměřování nákladů na korupci. A já bych rozhodně doporučila, abychom se na tu novou metodologii zamysleli, aby se také aktualizovaly mechanismy komise pro zjišťování podvodů a korupce. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní Jan Mulder. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka se netýká tolik současného stavu věcí, protože určité změny proběhly. Já myslím, že prostě musíme pokračovat dál, abychom bojovali proti vodům, ale ptám se, co můžeme čekat? Kdy bude plně funkční evropský státní zástupce? jak to vypadá teď a co může dělat státní zástupce v porovnání s tím, co teď může OLAF. Nebo jak vypadá vývoj. Jaké velké výhody můžeme očekávat? Já musím říct, že já jsem byl členem prvního vyšetřovacího výboru tohoto parlamentu ve věci podvodů. Já myslím, že vznikl někdy v roce 95, takže já jsem vždy byl pro Nicméně jsou tady různé názory s tím, že se vlastně nic nezmění, takže bych byl opravdu vděčný, kdybyste mi předložili nějaké důrazné argumenty, proč bych to měl do budoucna ještě víc obhajovat. Mnohokrát děkuji a s vaším dovolením já bych si také vzal slovo. Především si myslím, že bychom byli být vděční že jsme pravidelně informováni o těchto podvodech a nejrůznějších nesrovnalostech. Dnes jsem celkem spokojený s vystoupením pana Šemety, a to díky dvěma číslům, které jste nám uvedl. A za druhé, díky tomu, co jste říkal o politikách, které už teď platí a které jsou doporučeny. A z mého pohledu je to celkem zjevné. Korupce a boj proti podvodům a korupci je nekonečný příběh. To je prostě záležitost lidské povahy. Nicméně, když si budeme těchto věcí vědomi, když budeme mít útvary, které se tomu věnují, a když trest bude nevyhnutelný, což je podle mě zásadně důležité, tady mám stejný názor jako paní Makovej. Měli bychom ukazovat prstem na ty země, na ty organizace, na ty příjemce, u kterých přijdeme na korupci. Já alespoň sám za sebe mohu říct, že jsem byl spokojený s tím, co nám řekl pan komisař. Ale já myslím, že všechny z nás eh, by zajímalo, jestli bychom to vaše vystoupení mohli dostat písemně. To by bylo opravdu dobré, kdybyste to mohli rozeslat. Takže před prezentací pana Kesslera myslím, že už jsme vyčerpali seznam řečníků a já požádám pana komisaře, aby reagoval. Takže prosím, pane komisaři. Ano, prosím, Ines. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem pouze s ohledem na vyjádření kolegů podotknout několik věcí. Paní Makovej tady naznačila, jaké jsou reálné náklady na korupci. A já bych to ráda doplnila. A protože to bylo přesně naším tématem, boj proti podvodům a náklady, peníze, které toto stojí. Právě nyní v době je tak drastických štrtů je toto téma velmi aktuální jakým způsobem vůbec můžeme ještě zajistit odpovídající boj proti podvodům, když se tak šetří ve státní správě. Jak to vypadá v členských státech? Je tam hodně korupce, je tam hodně podvodů? Pokud se hodně podvodů zjistí, tak eh, nastane pocit, že eh, vlastně ta zpráva nefunguje, protože bylo odhaleno tolik podchodů, ale v případě, že se odhalí málo podvodů, tak je zde opět podezření, aha, něco nefunguje, protože nebyl odhalen dostatek podvodů. Takže jakým způsobem vůbec budeme zjišťovat, zda eh, je to s ohledem na podvody v pořádku či ne? jakým způsobem to budeme hodnotit. Řekneme, že někdo je špatný, protože má příliš mnoho nesrovnalostí a podvodů, a nebo řekněme, že to v členském státu nefunguje proto, protože nebyli schopni odhalit své podvody a nesrovnalosti. Takže zde potřebujeme nějakou naprosto jasnou metodiku, která nám umožní přesně zjistit, jak, eh, jak kvalitně funguje státní zpráva. Potřebujeme nějaký skutečně efektivní systém tak aby nedocházelo k tomu, že členské státy, které nic nenahlásí, eh, neplatili za ty, které nemají vůbec žádné problémy, abychom skutečně dokázali odhalit, které státy mají problémy a které ne tak aby občané skutečně mohli s klidným svědomím se podívat na to, aby přesně věděli, ve kterých členských státech je málo korupce a podvodu a ve kterých více. Musíme si prostě vymyslet, vytvořit nějaký systém, který skutečně toto dokáže odlišet, protože momentálně to vypadá tak, jako kdyby byli skorumpovaní úplně všichni a úplně všichni špatní. Děkuji. Vážení poslanci, já vám děkuji za připomínky. Především chci poděkovat zpravodajce za vlídná slova, pokud jde o letošní zprávu. Naprosto souhlasím s tím, že jsme udělali všechno, co bylo v našich silách, abychom vylepšili kvalitu předkládaných údajů a to tak, aby to byla čísla otevřená, srovnatelná a umožnila vyhodnocení. Ještě možná jednu věc k těm číslům, neměli bychom zapomínat, že v této zprávě jde o podvody, které ohlásily členské státy a které zjistily členské státy. Znamená to tedy, že už byla přijata opatření v těchto případech podvodů. A prostředky Evropské unie už byly získány zpět, anebo se na tom pracuje. A já myslím, že je důležité pochopit, že žádný z těchto Případu nezůstává jen tak stranou. A také naprosto souhlasím s tím, a myslím si, že je důležité, abychom byli i nadále ambiciozní z hlediska legislativní reformy. A já myslím, že s těmi dvěma návrhy, směrnice PIV a té druhé, vytváříme jakousi novou krajinu v oblasti trestního práva v Evropské unii. A myslím si, že je nesmírně důležité, aby se tyto návrhy nerozmělnily. Třeba ve směrnici PIV definice podvodu zahrnuje také korupci a praní špinavých peněz. Takže kdyby to bylo přijato tak, jak je to navrženo, bylo by to harmonizované v celé Evropské unii a umožnilo by to vyhnout se nesrovnalostem ve výkladu nejrůznějších typů podvodů. A pak se samozřejmě také do značné míry vylepší boj proti podvodům. A pokud jde o evropského státního zástupce, pan Mulder se ptal na výhody. Těch výhod je celá řada. Je to zřejmé z toho návrhu, mohu jich několik zmínit. Především musíme vědět, že v současné době nemáme žádný orgán nebo instituci na úrovni EU, která je schopná řešit otázky trestně právní. Takže OLAF má na starosti administrativní vyšetřování a výsledky potom předává národním orgánům a národní orgány Mimochodem, někdy opakují úplně všechno, protože musí uplatňovat vnitrostátní právo i na takovéto vyšetřování. A to, co dělá OLAF v tom administrativním vyšetřování, pak někdy opakují členské státy, aby byly schopné prokázat, že došlo k trestně právnímu přečinu a to samozřejmě trvá nějakou dobu, stojí to nějaké peníze. Není to dostatečně efektivní. Takže z EPPO, já myslím, že jednou z hlavních výhod Evropského státního zástupce by bylo to, že vyšetřování, které provede Evropský státní zástupce nebo pověření státní zástupci v členských státech, bude přijatelné ve všech členských státech. To znamená, že i v případě, že se, dejme tomu, předpokládá, že proběhlo nějaké vyšetřování, kterého se zúčastnilo pět členských států a výsledek v jedné zemi, třeba v Německu nebo ve Francii, pak může být předán někam jinam, třeba do Rakouska, do Itálie. A tím se ten celý proces urychlí. a zajistí se, že bude mnohem efektivnější. Evropský prokurátor také samozřejmě bude mít všechny pravomoci, které obvykle dostávají státní zástupci v členských státech. Ve směrnici je uvedeno, jaké pravomoci bude mít evropský prokurátor, jako je třeba prohlídka prostor, prohlídka systému informatiky a další trestně právní opatření, vyšetřovací opatření. A důležitým prvkem v tomto návrhu je to, že všechny tyto kroky budou vyžadovat schválení soudních orgánů. To znamená, že jde o jakousi rovnováhu mezi tím, jaké pravomoci dostává evropský státní zástupce a mezi tím, že je nutné chránit práva občanů. Já myslím, že to je také velmi důležité. To musíme také zdůraznit. A třetí věc je to, že jsme s členskými státy hodně mluvili o tom, jak by měl tento orgán vypadat. A rozhodli jsme se, že bychom neměli příliš zasahovat do vnitrostátních systémů. A to nás vedlo k tomu, že jsme se rozhodli pro inovativní systém. Budeme mít evropského státního zástupce nahoře a potom pověřené státní zástupce v členských státech a ti budou také uplatňovat vnitrostátní právo příslušného členského státu. A soudní přeskum v členském státě například bude vycházet z vnitrostátní legislativy. Takže obě strany budou znát právo, které v příslušném členském státě platí. A to vlastně umožní efektivní proces. Samozřejmě v tomto případě, pokud národní soudní orgány budou mít nějaké otázky z hlediska implementace tohoto nařízení, mohou se také dotázat Evropského soudního dvora. Mohou se zeptat, jaký je výklad soudního dvora. Navrhujeme tedy řádnou rovnováhu mezi tím, že je nutné horizontálně bojovat proti podvodům ve vztahu k prostředkům Evropské unie, ale zároveň nesmíme příliš zasahovat do národních systémů členských států. Takže já doufám, že tím jsem pana Muldra přesvědčil, aby se o to víc zasazoval o náš návrh. Pokud je o časový plán, samozřejmě dnes je těžké odhadnout, jak dlouho to potrvá, ale my v komisi a také současné předsednictví rozhodně chceme, aby ještě za tohoto předsednictví proběhlo hodně jednání v této věci a vy velice dobře víte, že smlouva samotná umožňuje zjednodušený postup pro posílenou spolupráci v této konkrétní oblasti. Takže já myslím, že se nám konečně podaří přistoupit k posílené spolupráci v této konkrétní oblasti, protože víme, že některé členské státy, nebo alespoň v této fázi, nepodporují tento návrh v plné míře, ale je možné, že v průběhu vyjednávání si to rozmyslí. Ale my jako komise jsme odhodlaní postupovat kupředu rychle, aby toto nařízení bylo přijato co nejdřív. A pak tady bylo několik otázek na korupci a na konkrétní odkazy v této zprávě. Paní Makovej správně říkala, že bylo devět případů korupce, ty byly uvedeny ve zprávě, já bohužel nemám sebou čísla, která se pojí s těmito případy, protože ta zpráva vychází ze zpráv členských států. Ale já myslím, že bychom se mohli dotázat v členských státech, mohli bychom je požádat, aby nám doložili tyto konkrétní případy za předpokladu, že to nepodléhá povinnosti zachování mlčenlivosti, protože třeba v těch členských státech ještě probíhá vyšetřování. A teď takový ten širší obrázek o korupci, o tom mluvila také paní Ayala Sender. Já myslím, že se blížíme do závěrečné fáze. Komise pracuje na zprávě o korupci v Evropské unii a tato zpráva bude předložena ještě letos. Komise ji předloží ještě letos a získáme tak úplný přehled o tom, jak vypadá situace s korupcí v našich členských státech a budou tam také doporučení. Opatření, která bychom měli přijmout, abychom ten jev lépe řešili. Tuto věc má na starosti moje kolegyně Cecilia Malström, ale samozřejmě já i Olaf se této práce také účastníme a já myslím, že to bude užitečné i pro poslance, aby si udělali celkovou představu o této konkrétní oblasti. A proto se těším na diskuzi o té nové zprávě nebo iniciativě OLAFu, pokud jde o korupci ve veřejných zakázkách a myslím, že o této věci budeme mluvit příští týden v úterý. Takže já budu do tohoto výboru chodit často, už jsem tady byl tento týden dvakrát, budu tady příští týden dvakrát. Ale myslím si, že jsou to velice důležité věci. Opravdu o nich musíme diskutovat a musíme se snažit najít řešení. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji, pane komisaři musím říct, že jsme velice rádi, že sem chodíte co nejčastěji. Jak už jsme to říkali včera. My jsme velice rádi, když vás tady máme. Já doufám, že vy k nám rád chodíte. Pane komisaři, pokud máte čas, možná byste se mohli ještě vyslechnout další prezentaci a případně zůstat na diskuzi, pokud máte čas. Maximálně do jedenácti takže pan Šemeta tady zůstane do 11 hodin. Takže, pane generální řediteli, pane Giovanni Kesslere, Olaf, to zní velmi seriózně, máte slovo. Yes, thank you very much. I... Děkuji vám. Pane předsedo, dámy a pánové, Mám zde stručnou prezentaci, kterou vám předvedu. Měla by se objevit na obrazovce. Možná, pane předsedo, půl minutka. Pokoušíme se to rozjet. Here to illustrate and, and to uh, uh, discuss with the honorable members. Účelem mé dnešní návštěvy je výroční zpráva o činnosti OLAFu za rok 2012. Příslušná zpráva byla vydána v květnu a poslanci ji dostali už před měsícem. Tato skutečnost mě jistě ušetří mnoho práce a zároveň budu takto moci se zastavit u hlavních problémů činnosti OLAFu v loňském roce. Loňský rok, jak víte, byl rokem rozsáhlé interní reorganizace, iniciované 1. února 2012. Došlo k kompletní reorganizaci generálního ředitelství a zavedli jsme nové vyšetřovací orgány k prvnímu 12. 2012. And these has to be uh, uh, um, underlined first. So it has been a transition. Takže to je třeba zdůraznit. Byl to rok velkých změn. A taky jsme se pokusili, a myslím, že docela úspěšně, odbourat eh, hromadu naakumulovaných, neřešených, spožděných případů za několik let. Ze zprávy zejména vyplývá to, že rok 2012 byl rokem kdy jsme dostali eh, z daleka největší počet informací o eh, vyšetřování. Byly to zprávy o spronevěrách eh, a podobně ze strany veřejných orgánů v členských zemích, ale také ze strany soukromých osob. A to ukazuje, jak velká je poptávka po službách OLAFu, jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. No a to nám samozřejmě dává daleko větší odpovědnost i práce, větší množství práce. A to znamená, že také se musíme vyrovnat s nárůstem vstupních informací, s nárůstem počtu případů a samozřejmě to znamená, že musíme zvýšit úsilí v odbourávání počtu neřešených, tedy čekajících případů a také se snažíme zkrátit dobu vyšetřování. Tady vidíte souhrné informace za 2012 tak úplně dole eh, je množství získávaných informací. V roce 2011 to byl rekord. To bylo 1046 nahlášených případů. Ovšem v roce 2012 to bylo skoro o 20% více. Čili jsme vybrali a zahájili vyšetřování o 20 většího počtu případů. V roce 2012 jsme uzavřeli 465 případů vyšetřování nebo koordinace ve srovnání s dvěma z osmi o rok dříve. A také jsme se přiblížili k hranici 200 vydaných doporučení na žádost členských zemí, tedy to členské země žádají, aby Evropská unie konala. Tak, pokud se týče účinnosti, podařilo se nám zkrátit trvání té takzvané selektivní fáze, to znamená, to je eh, fáze, kdy posuzujeme zda budeme nebo nebudeme vyšetřovat na základě obdržených informací. To jsme skutečně museli zkrátit, protože naši partneři, kteří nám poskytují informace, potřebují znát naši reakci rychleji než dříve, čili potřebují se dozvědět, zda to OLAF bude vyšetřovat nebo ne. K prvnímu únoru 2012 jsme zřídili nový úsek, který jsme dříve neměli, a díky tomu se nám podařilo výrazně zkrátit tuto fázi. Vidíte, že je to přibližně měsíc a půl. Dá se tedy očekávat, že eh, podobné číslo bude eh, platit eh, také pro letošní rok. A to tedy znamená, že eh, Olaf je schopen odpovědět na dotaz, zda zahájí či nezahájí vyšetřování v době, kterou lze označit za krátkou. A naši partneři si toho určitě cení. Tady vidíte další graf z té zprávy, kterou máte písemně. Podařilo se nám změnit trend. V posledních letech doba vyšetřování postupně narůstala, ale v nedávné době, kdy počet případů výrazně narostl, se nám podařilo zkracovat dobu zpracování případů v OLAFu. A tento trend, mohu říci, pokračuje i v roce 2013. A zde je výhled, to jsou rozpracované případy, jak by se to mělo vyvíjet do konce roku, eh, respektive jak se to vyvíjelo do konce roku 2012. Čili tady vidíte, jak vlastně Olaf pracuje, na čem Olaf pracuje. Jak vidíte, nejvíce nás zaměstnávají fondy strukturální a fondy zemědělské. Výrazné počty případů dostáváme také ze zahraniční pomoci a Taky tady máme 90 rozpracovaných případů, které se týkaly interních případů eh, tedy zaměstnanců institucí. Nyní několik informací a údajů, které se v naší zprávě o činnosti vyskytují eh, vůbec poprvé a do budoucna se na ně chceme soustředit. Čili toto je o informacích, které jsou OLAFem získávány, tedy počet podání. Rok 2012 byl rokem rekordním a my jsme analyzovali zdroje těchto podání. Žlutá čára na grafu ukazuje, že průběžně narůstá počet podání od soukromých subjektů. Jsme nyní na 890 případech za rok ze soukromého sektoru. Často jsou to whistleblowers a anonymní stroje. Ovšem eh, důležitější pro nás je ta modrá čára. A vidíte, že v loňském roce se nám podařilo změnit poněkud znepokojivý trend, eh, který spočíval v tom, že veřejné orgány nám podávaly méně a méně informací. To se týká tedy evropských institucí, ale také třeba policejních a vyšetřovacích orgánů. Vidíme, že poprvé za dlouhou dobu jsme v roce 2012 zaznamenali větší počet podání z veřejného sektoru než v uplynulém roce. To ukazuje, že veřejné orgány jsou nyní ochotnější s námi spolupracovat a zabývat se kriminalitou ohrožující finanční zájmy EU. A je to zřejmě také znakem rostoucí důvěry v OLAF. OLAF je už tedy známý a je mu důvěřováno. Sloupcové grafy vpravo ukazují podíl členských zemí, tedy podání eh, z veřejného sektoru členských zemí a eh, od institucí EU. A vidíme, že z obou zdrojů nám podání přibylo. No a závěrem poprvé vůbec jsme detailněji rozepsali zdroje informací geograficky podle členských zemí. Tady samozřejmě nejsou zahrnuty zdroje anonym, anonymní, ty prostě nemůžeme takto přidělit. A ani whistleblowery tady nejsou zahrnuti. Zajímavé ovšem eh, na tom všem je, že dvě země, Německo a Itálie, je zdrojem téměř poloviny podání ze strany veřejných orgánů. My se domníváme, že čím více podání od členských zemí, tím větší vůle a ochota reagovat na podvody. Eh, vidíme, že německé orgány eh, pracují dlouhodobě a konsistentně a tak to podporují OLAF. A je zajímavé porovnat, kolik informací z té které země pochází z veřejného a kolik ze soukromého sektoru. Interpretace těchto dat to je samozřejmě věc každého, ale zajímavé je, když máte třeba eh, členskou zemi, kde od veřejných eh, orgánů nepřichází vůbec žádné stížnosti, ale naopak eh, veřejný, pardon, soukromý sektor si stěžuje hodně, tak to poukazuje na cosi nezdravého. To by pro vás také mohlo být zajímavé, ale také pro Olaf. Pro nás to znamená takové upozornění, že právě tam bychom se měli věnovat úsilí o zlepšování spolupráce. Musím říct, že tyto srovnání jsou pro nás eh, užitečnější a možná, že i pro vás, nežli prosté klasické porovnání, eh, kolik vyšetřování probíhá v té či oné zemi. Možná, eh, že pro nás není úplně jednoduché mm, to Eh, jak si takto rozdělit, protože v určité části naší práce se odehrávají vždy v konkrétní členské země. Ale existují i takové, eh, které mm, se musí odehrát ve více členských zemích. Není možné to lokalizovat na jedno konkrétní místo. No a my jsme se My jsme se potýkali eh, s tímto problémem v minulosti, protože třeba nejvíce eh, takových podání eh, jsme dlouhá léta měli z Belgie, ale to ještě neznamená, že Belgie za všechno mohla. Čili tady byl a je potenciál pro nesprávnou interpretaci, poněvadž nám neposkytovala veškeré podstatné informace. Toto rozdělení údajů, které vám zde předkládám, je e, lepší. No a já se tím dostávám ke konci své prezentace e, naší zprávy o činnosti. Na závěrem bych vás chtěl ještě ujistit, že v posledním roce se nám podařilo výrazným způsobem změnit postupy v OLAFu. E, zavedli jsme novou strukturu v očekávání nového nařízení. Podařilo se nám udělat pořádek v poličkách s nevyřízenými případy a naši zaměstnanci nejenom vyšetřovatelé, ale i další zaměstnanci se museli vyrovnat s neobvykle vysokým počtem vyšetřovaných případů. Tak, aby Olaf reagoval rychleji a efektivněji. A musím říct, že eh, tyto trendy eh, jsou nadále přítomné v naší práci. Děkuji vám, pane generální tajemníku, a nyní je čas na otázky. Paní Gresle. Je mi líto, že jsem nestihla část prezentace, ale ehm, nutně mě potřebovali v jiném výboru kvůli hlasování. Chtěla bych podotknout, že ta čísla na rok 2012 pro ty platí to též jako vždy. Nevěř žádné statistice, kterou si sám nesfalšoval. Rok 2012 byl velmi neobvyklý, protože tam máme celou řadu statistických zvláštních efektů. Například v roce 2012 během jednoho dne bylo uzavřeno více než 400 případů. Takže si myslím, že bychom z toho měli výjmout tyto statistické zvláštní efekty Vy jste v podstatě uzavřeli 221 případů. 431 jste vyšetřovali, takže já se ptám, jaké případy jste v podstatě uzavřeli a pak pod jiným číslem opět otevřeli. To já jsem se doslechla. A pak se ptám, proč jste veškeré tyto případy uzavřeli během jednoho dne, jediného dne a pak během dalšího jednoho dne je opět otevřeli. Protože znovu otevření případu vyžaduje jisté právní předpoklady. A já se ptám, jestli jste dokázali vůbec dokázat, že ty právní předpoklady tam byly při tak vysokém počtu případů. Pak chci poukázat na to, co bylo důležité po celá léta pro efektivnost a účinnost OLAHu Olafu, tedy pro její posouzení. A tam šlo o ten follow-up, o ty následné kroky, tedy které e, případy byly uzavřeny s následnými kroky, což v případě Olafu jsou doporučení, které jsou buď administrativní pohrávaly nebo disciplinární pohrávaly, či doporučení předat případ e, orgánům činným v trestním řízení. A když se tady podívám na ten konkrétní výsledek pro rok 2012, tak tam máme úplně stejný počet případů jako v minulých letech, dokonce spíše trošičku méně. V roce 2012 jsme měli pouze 100 případů s následnými kroky, tedy s doporučením. Takže vy jste tady hovořil o velkých úspěších, ale já to z těch statistik nevidím, když se podívám skutečně na, na to podrobně a nehledím pouze na ta absolutní čísla, ale dívám se i na ta relativní čísla, protože ta absolutní čísla byla velmi silně ovlivněna speciálními efekty. A navíc se mi nelíbí, že opět došlo ke změně nomenklatury, že tedy nemůžeme srovnávat ten eh, rok 2012 s jinými. To je oblíbený prostředek komise proto, aby vlastně znemožnil těm, kteří chtějí toto sledovat, eh, se k takovéto věci kompetentně vyjádřit. A i zde opět dochází k tomu, že tento efekt nastal. Ještě jednou chci říci, že já jsem se skutečně velmi intenzivně snažila se nějak vyznat v těch statistikách a když nyní vidíme, že tady například v počet těch interview, a chci říct, že ta statistika je důležitá, ale když se podívám na to, kolik těch eh, interview se vedlo s těmi dotyčnými osobami, kolik inspekcí na místě bylo provedeno, kolik analýz počítačů, v jednom z 20 případů jste hovořili s těmi lidmi, kterých se to týkalo. V jednom z 20 případů, což znamená, že ve 20, v 19 případech jste si to tu dotyčnou osobu vůbec nevyslechli. Musím říci, že jsem se snažila trochu sledovat případ Dali a pokud bychom ho tam vyjmuli z té statistiky, eh, z té výkonnostní bilance Olafu, tak musím říci, že by opadla velká část, protože 7,5% eh, rozhovorů s dotyčnými osobami patří případu Dalí. Asi 10% případů, které se týkají budov EU, opět Dalí že pokud bychom toto z té statistiky ještě vyjmuli, tak myslím si, že to velice jasně mění čísla a já si skutečně dělám obavy o finanční zájmy Evropské unie. Co se stalo s těmi případy, či co se stane s těmi případy, která již po léta dřímají v deskách eh, případu Olavu, jsou někam založeny. V těch případech se totiž neděje vůbec nic. A zde by bylo důležité, abychom se podívali na jednotku O1. Tam došlo k reorganizaci a já se ptám, jak úspěšně tato, toto oddělení, tato unit pracuje. E, a byla bych velice ráda, kdybyste mě k tomu mohl předložit nějaká čísla. Děkuji. Děkuji, to byla docela hodně otázek a poznámek. Pan Zonderka, prosím. Altså, jeg kunne godt tænke mig øh, at øh, få lidt... Ano, já děkuji paní Gresslerové. Rád bych požádal o doplňkovou informaci od pana Kesslera. Jaký je rozdíl mezi informacemi, které přichází z veřejných zdrojů členských států a mezi informacemi ze soukromých zdrojů? Protože když se podíváte na statistiky, Slyšíte? Slyšíte všichni? Øh, Začnu od začátku, děkuji za zprávu a e, za informace. Rád bych se dozvěděl něco podrobnějšího o rozdílu mezi informacemi, které pocházejí ze soukromých zdrojů a informacemi, které pocházejí z veřejných zdrojů, tedy od státu a jejich orgánů. Neboť pokud eh, tady říkáme, že musí být všechno jednotné, tak chci k tomu podotknout, že ty informace jsou šokující. Hmm, čelíme tady šokující situaci, a totiž, že v některých zemích vůbec nemáme žádné zprávy eh, z veřejné sféry a mnoho ohlášení případů z privátní, ze soukromé sféry a to je skutečně, to jsou šokující poměry. Já se tedy ptám, je zde skutečně jednotný přístup? Neskrývá se nakonec za těmito čísly stav či situace, která ukazuje, že eh, skutečně spíše soukromé zdroje jsou ochotny podávat informace než veřejný sektor. Tento aspekt je třeba také zohlednit. Existují nějaké specifické okolnosti, které tady umožňují, že tyto informace poskytují soukromé zdroje a ne veřejné. Například Maďarsko. Tam máme jeden případ ohlášeného případu z veřejného sektoru, ale 17 případů od soukromých zdrojů. To je skutečně velký rozdíl. Takže já se ptám, jsou ty poměry skutečně stejné, anebo se zatím skrývají nějaké systematické rozdíly? Děkuji. Nyní předám slovo zpravodajce paní Ines Ayala Sender. Prosím. Děkuji, pane Kastlere. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení, informace, které jste nám poskytly. Děkuji za vaši snahu, kterou tady odvádíte, jak při práci na vašem úřadu, tak během diskuzí s námi na výboru. Vaše úsilí je skutečně značné, vše, co se týká eh, jednotlivých údajů práv těch, kteří jsou předmětem vyšetřování. Pojí se s tím celá řada dalších otázek a rizik, o kterých je třeba hovořit. A já bych ráda propojila pomocí této zprávy, či respektive pomocí této zprávy otevřela jaksi pohled i na jiné oblasti, které by měly být předmětem našeho zájmu. A pak se zmiňoval eh, rok 2011, zpráva se týká roku 2012, což je rokem restrukturalizace, přeorganizování. A je to také rokem, kdy jste se soustředili na čistotu těch postupů. A proto bych eh, se chtěla zeptat, jak vlastně vypadá ta současná stavba, ta organizace. Vy jste říkal, že jste obdrželi mnohem více informací což jasně ukazuje, že Olaf eh, vešel mnohem více ve známost, než tomu bylo do posud, že se stal nástrojem, který se skutečně využívá. A s tím se pojímá následující otázka v té pyramidě, kterou se nám prezentoval. Tam máme otevřené případy, probíhající případy pro rok 2011. Pokud jsem to správně pochopila, vypočítala, což je asi 600 či 700 případů a pro rok 2012 je to dvojnásobek v oblasti otevřených a probíhajících případů. Ráda bych tedy věděla, co to vlastně ve skutečnosti znamená. Tady to narostlo asi o 200 případů a když se podívám na otevřené a případy, které probíhají, na probíhající případy, tak zjišťuji, že jste pravděpodobně i trochu pozměnili výběrovou metodu. Máte oddělení, které probí, provádí právě výběr. Později jistě se budeme moci s výsledky seznámit, ale již nyní mám pocit, že to snížení počtu případů pravděpodobně právě vyplývá z způsobu výběru. Byla tam například zkrácena lhůta pro to rozhodnutí ale vidím, že vidím, dívám se na to pracovní zátěž, která v podstatě zůstala tatáž. A v těchto obou případech, tedy otevřené případy a probíhající případy, tam zjišťuji, že tam existuje jakási nesrovnalost a já se tedy ptám, jaké lhůty tam jsou naplánovány pro uzavření těch případů. Další věc, týká se to otázek personálu a jeho využití. Vy jste říkal, že se snažíte Eh, využívat personál zejména pro ta vlastní šetření. Toto parlament velmi podporuje. Možná byste mohl poněkud dopodrobna rozvést, eh, jak to vypadá konkrétně, jakým způsobem konkrétně eh, doprovázíte a podporujete ta vlastní šetření. A pak se ptám, jak to vypadá vůbec se složením personálu. Mám tím na mysli podíl zaměstnanců, externích spolupracovníků a dalších. Co se týče těch externistů, jsou to národní odborníci, nebo kdo to tady vlastně je? Mám tím na mysli externisty či ne při vyšetřování. Pak se nám velice dobře prezentoval, jaké další možnosti prezentace vašeho úřadu na veřejnosti, jaké existují. A podle každé země jste také jasně udal, z jakého zdroje informace pocházely. Nyní tady máme tedy jasný přehled podle jednotlivých zemí a když se podívám na svou vlastní zemi, tak vidím, že si vede relativně dobře, ale ve vaší prezentaci jste nejmenoval anonymní informanty a whistleblowery. Máte tam pouze kategorie veřejný sektor a soukromý sektor, ale pokud se jedná o národní whistleblowery, kteří odkryli korupci, tak byste je také mohl uvést odděleně a rovněž byste mohl uvést odděleně anonymní informanty. Já nevím, do jaké míry vy toto vůbec sledujete či berete vážně, ale nám by to jistě pomohlo, kdybychom měli číselné údaje i pro tyto dvě kategorie. A nyní k zemím, eh, pan Sendegard to již podotkl, k zemím, ve kterých eh, bylo dosaženo toho, že úřady mají opět důvěru v OLAF a vnímají OLAF jako agenturu, která je podpoří. A pak eh, se ptám na informaci, na spolupráci s zeměmi, kde jsou nulové informace z veřejného sektoru. Čím to je? Je to tím, že ta spolupráce dobře nefunguje, nebo to má nějaké jiné důvody? A na závěr mě tady napadá ještě jeden údaj, a ten se týká toho, které případy se tedy již dostaly k soudu, a, u kterých tedy probíhá již není soudní zíření a do jaké míry se na tom podílí OLAF. To je, myslím, navíc to důležité pro to, abychom dokázali znovu objevit, obnovit důvěru občanů, tak aby se občané skutečně mohli, viděli, že OLAF eh, je činný a že to má konkrétní dopad. Děkuji. Já děkuji zpravodajce. Měli jsme spoustu dotazů, spoustu vystoupení. Děkujeme panu komisaři Šemetovi, že mezi nás přišel a že také zůstal s námi až doteď. So, perestrojka behind the... Takže perestrojka za jednacím stolem je ukončena a nyní má slovo pan generální ředitel. Mnohokrát děkuji a upřímně skutečně děkuji, protože všechny vaše dotazy nebo připomínky nám pomáhají lépe pochopit, co od nás očekáváte. Samozřejmě to souvisí s tím, co všechno můžeme a nemůžeme dělat. Takže objasnění těch počtů možná, že by pomohlo, kdybych znovu ukázal na obrazovce jednu stránku, ale sám to nezvládnu. Mohli byste? V každém případě začnu odpovídat. Ano, jistě. Ta pyramida, ano. To jsou ty pyramidy, což je shrnutí, shrnutí těch počtů. A šlo o jednu konkrétní otázku. Ptala se na to paní Gresslerová. 400 případů. Ona říká uzavřených za jeden den, ale oni byly otevřeny ve stejný den? Ráno. na základě rozhodnutí generálního ředitele podle nařízení. To bylo 1. února. Především chci říct, že ty statistiky jsou poctivé a transparentní. Toto opravdu není fér vůči našim lidem, kteří na těch statistikách opravdu hodně pracovali. My jsme poctiví lidé, kteří pilně pracují a opravdu se snaží. V každém případě na straně 18 naší písemné zprávy uvidíte, že tam jednoznačně uvádíme, že 419 případů bylo otevřeno v důsledku reorganizace. To znamená, že jasně uvádíme. Dobře, mnohokrát děkuji. Ten velice vysoký počet zahájených vyšetřování nebo případů koordinace, to znamená 711, pardon, 718, je výsledkem toho, že bylo otevřeno nějakých 380 případů běžným způsobem plus ty, které byly zahájeny do 1. února. Dohromady byly zahájeny, otevřeny 1. února, protože 1. únor bylo datum, kdy začal platit ten první Um, organigrama, nové postupy. A těch 419 případů, to byl výsledek práce, která probíhala v roce 2011 ve všech útvarech. A jak už bylo řečeno, aby si vyčistili ty svoje přihrádky, spisy. Takže Olaf více než rok řešil většinou věci, které se táhly už nějakou dobu, no, protože správně nás kritizovali, že máme příliš dlouhé případy, ale současně jsme se museli vyhnout tomu, že když tohle budeme dělat, stane se, že nám vznikne další hromádka případů, které budou spožděné. Takže někteří pracovníci řešili ty staré, ty resty a někteří se věnovali novým případům, aby se neopakovalo to tež. Takže těch 419 případů, které byly otevřeny 1. února, jsou případy, kdy vyšetřovací útvar měl za to, že je vhodné zahájit buď vyšetřování, anebo koordinační postup, protože k tomu byly podmínky na základě práce, kterou už předtím udělali v minulosti. Tam nešlo o to, abychom měli lepší statistiky, protože to vlastně není statistika o tom, kolik případů otevřete. Nebo tato statistika není ta nejpodstatnější. Podle mě je podstatné, kolik případů jste schopni uzavřít ve slušné době. To vede k výsledkům. Mít příliš mnoho otevřených případů, to vám moc nepomůže. Tím nic nevylepšíte. A je to taková jednorázová záležitost. A mohu vám říct, že v roce 2013 zkracujeme vyšetřování. Takže výsledky našeho vyšetřování. Paní Gresslerová tomu říká následná činnost, follow-up, ano, samozřejmě. Když něco zjistíme, naše vyšetřování může také ukázat, že vlastně žádný podvod nenastal, nebo že obviněný člověk je nevinný. A především chci ještě jasně říct, že to podle nás není selhání. To by bylo tak, že Olaf by se lhal, kdyby zjistil, že člověk není vinný nebo že nedošlo k podvodu. Ne, tak to prostě není. Takže pro nás úspěch vyšetřování, úspěšné vyšetřování je takové, ve kterém se podaří, dejme tomu, jednoduše zjistit pravdu. Především. Samozřejmě sledujeme poměr nebo počet doporučení, což může být administrativní doporučení nebo disciplinární orgán nebo finanční doporučení, aby se získaly zpět peníze a doporučení pro soudní orgány, aby něco udělali. My nikoho neobvinujeme, my jenom v některých případech zasíláme naše spisy nebo naši závěrečnou zprávu národním soudním orgánům nebo národním státním zástupcům, aby posoudili, jestli mají zahájit státní vyšetřování. Takže loni samozřejmě jsme řešili především ty resty. To jsou staré případy, někdy staré, někdy 4-5 let. Většinou ty staré věci, staré případy nevedou k zajímavým výsledkům, takže zůstávají šuplíku. Možná, že eh, by se dalo říct, že to vede k menšímu počtu doporučení, ale úplně pravda to není. Když se podíváte nahoru na tu pyramidu, loni jsme předložili víc doporučení než v předchozích letech. Takže já myslím, že doporučení jsou jakýmsi výsledkem. Alespoň to znamená, že jsme našli něco, co podle nás vyžaduje nějaké kroky, buď ze strany administrativních nebo finančních nebo trestně právních orgánů. A také vám mohu říct, že ten počet 199 v roce 2012, ten se taky zvýší v roce 2013. A také mohu říct v tomto ohledu, Možná, že to nezmínil nikdo z poslanců. My také pracujeme na tom, abychom lépe monitorovali, nejlepší mechanismus monitorování toho, co dělají administrativní, finanční nebo trestně právní orgány v návaznosti na naše doporučení. A to je něco, to je úkol, který by se měl OLAF snažit plnit. A mimochodem, podle nového nařízení, které začne platit za pár dnů, má OLAF jednoznačný mandát hlásit případy, kdy někdo nedodrží nebo nepřijme doporučení dozorčímu orgánu. A proto musíme sledovat implementaci musíme zjišťovat, jak to je se zvýšeným počtem doporučení. Samozřejmě nemáme žádnou pravomoc nutit vnitrostátní orgány k tomu, aby něco udělali. Ale můžeme to sledovat. neplatí žádná povinnost monitorovat. Podle nového nařízení už tam teď něco je. To znamená, že máme lepší postavení, můžeme je požádat, aby podali hlášení, ale podle toho stávajícího starého nařízení jsme neměli žádné takové pravomoci. Takže to sledování bylo takové sporadické a bylo opravdu těžké získat nějaké údaje, které by vůbec měly smysl, ale mohu vám říct, že příští zprávě budete mít údaje o tom, nakolik někdo provedl naše doporučení. A to budou také zajímavé údaje, na kterými se budete moc zamyslet. Eh, pohovory, zmínili jste případ Dali, to byl jeden ze stovek případů v Olafu v loňském roce. Já musím říct, že jsem to úplně nepochopil. Nevím, co přesně máte na mysli. Co jste myslela, paní Kreslerová, ale vy si stěžujete, Vy jste říkala, že jsme neprovedli příliš mnoho pohovorů. Případně dali, my jsme se opravdu snažili. Vyslechli jsme všechny osoby, kterých se to dotýkalo, aby se vyjádřili, aby se sami třeba obhájili. Možná jsme to trošku přehnali, ale opravdu jsme se snažili chránit základní práva. Dalo by se říct, že jsme jich dělali příliš mnoho, nebo v jiných případech, já nevím, to záleží na tom, jaký je to případ, protože mimochodem my takovou tu povinnost vlastně vůbec nemáme. Ta nová povinnost vyplývá teprve z toho nového nařízení které začíná platit 1. října tohoto roku. Ale ta osoba, které se to týká, vždycky dostane možnost vyjádřit se. Vyjádřit se k tomu vyšetřování, to znamená obhájit se. Buď prostřednictvím pohovoru, a v tom případě dali nemám žádné pochybnosti. A nebo tak, že příslušné osobě pošleme popis vyšetřování a vyzveme tuto osobu, aby písemně reagovala. To ve statistikách není, ale to také děláme. To znamená, že příslušnou osobu informujeme o probíhajícím vyšetřování a také o tom, kolikrát k tomu případně došlo. Nicméně udělali jsme toho ještě víc, než bylo v nařízení, abychom umožnili, nejenom v případě Dali, ale i v dalších případech, abychom příslušné osobě umožnili interakci, aby se mohl bránit a vyjádřit se. Protože to je důležité vždy, nejenom z hlediska obhajoby příslušné osoby, ale také proto, že já osobně se domnívám, že stanovisko příslušné osoby také pomáhá vyšetřovatelům, aby si udělali úplnější a lepší obrázek o tom, jak vlastně situace vypadá. Úspěšné případy chcete čísla? Dobře, dávám jedno číslo. A já myslím, že to i v písemné zprávě. Ne, myslím, je to tam, určitě to tam je. Průměrné trvání té selektivní fáze, to znamená doba, kterou potřebuje OLAF k tomu, aby rozhodl na základě přicházejících informací, jestli má nebo nemá zahájit vyšetřování, ta doba se zkrátila přibližně o sedm měsíců, což byl průměr v posledních letech. Zkrátilo se to na 1,4. Mohu vám říct, že letos to maličko stouplo na 1,6, ale v našem plánu řízení máme cíl udržet to pod dvěma měsíci a to se určitě podaří. A to tak, že jsme zřídili útvar, který se nevěnuje ničemu jinému. Podařilo se nám tedy zkrátit tu selektivní fázi, a jsme schopní reagovat mnohem rychleji, když dostaneme nějaký podnět. To znamená, že jsme schopni zahájit vyšetřování ve velice krátké době. A na druhou stranu vyšetřovací jednotku zbavíme této povinnosti, ulehčíme jim, protože v loňském roce vyšetřovací útvar musel provádět vyšetřování, ale zároveň musel vyřizovat tyhle věci, probrat se příchozími informacemi a vidíte, že to bylo více než 1200 případů. Za měsíc. To znamená, že za každý pracovní den dostanete prakticky 10 různých informací. A jak může vyšetřovatel rychle vyšetřovat, když ještě musí řešit informace, které mm, každý den přicházejí. Pan Sondekart soukromé a veřejné informace, soukromé a veřejné zdroje. A odpovídám také paní Ajale. Ta čísla jsou velice zajímavá. Jistě nemáme to za všechny předchozí roky, ale teď už začneme, abychom to dokázali porovnávat. A začali jsme o tom uvažovat. Samozřejmě to je zajímavé i pro nás. Pro nás je to také překvapivé. Jsou tady dva hlavní faktory. Zná soukromý sektor OLAF nebo ne? A ku podivu v některých členských státech, já je mohu jmenovat třeba v Bulharsku, je OLAF běžně známý v médiích. Nepřijte se mě proč, ale jsme známí. A my vidíme, že když jsme dobře známí, tak to vede k tomu, že řada lidí posílá informace, píše nám. Ale v některých členských státech, když se zeptáte, zeptejte se u vás doma. Nikdo neví, co je to OLAF. Možná ani ne v Itálii. Takže to záleží na řadě faktorů. A také veřejný image OLAFu. záleží na tom, co se tam dělá nebo nedělá. A pokud jde o veřejné orgány, tady jde taky o to, jak vidíme ty výsledky spolupráce. Já myslím, že to do značné míry záleží na zkušenostech. Když začneme dobře spolupracovat s orgány členského státu, tak dostáváme víc případů. pokud se pustíte do nějakého případu, eh, je to státní policie nebo státní zástupce vás neznají, tak nás prostě ignorují. Já neříkám, že členské státy nám nechtějí dávat informace. Je možné, že mají pocit, že podvody nebo korupci, která se dotýká finančních zájmů EU, jsou schopni řešit sami. A tady by to bylo politicky korektní. Je možné, že vnitrostátní orgány se domnívají, že jsou to schopní zvládnout bez pomoci OLAFu. Ale my tady nejsme proto, abychom prosili o víc případů, protože jak sami vidíte, i tak toho máme dost. Ale tady je rozdíl, to, a to patřilo k té otázce pana Sondegarda, ano, jistě díl mezi informacemi, které dostáváme ze soukromých zdrojů a z veřejných zdrojů. Obecně informace, které přicházejí z veřejných zdrojů, jsou mnohem cenější i z obsahového hlediska, protože někdy ty informace, které přicházejí ze soukromého sektoru, nestojí za prošetření, protože jsou nepodložené, některých případech to prostě není materiál vhodný pro vyšetřování. A poslední věc, paní Ayala, pokud se má správně pochopil, tak se ptáte, kdo se v OLAFu věnuje vyšetřování. My máme zaměstnance. Samozřejmě máme zaměstnance, stále zaměstnance OLAFu. To jsou vlastně zaměstnanci komise. Pak máme dočasně přiřazené pracovníky z komise. Máme dva typy pracovníků. Máme dočasné pracovníky a potom také dočasné pracovníky se smlouvou na dobu neurčitou, ale to souvisí s rozhodnutími z minulých let. Nicméně to jsou pracovníci komise a OLAFu. A stejně jako v jiných útvarech komise, máme národní odborníky, které vysíláme do OLAFu. Není jich moc, ale některé z nich využíváme i při vyšetřování. A musím vám říct, že u některých těch čísel, třeba pokud jde o magistrátní soudy nebo u státní zástupce, tam máme velký problém získat takové lidi jako pracovníky komise nebo OLAFu protože řadu let jsme pro mě neměli konkurs. Nebylo možné uspořádat konkurs na kategorii AD5, kterého se účastní třeba 10 tisíc právníků v komisi, pokud chcete státní zástupce. A pokud chcete zkušené vyšetřovatele z národních policejních sborů, tak ty samozřejmě nenajdete mezi běžnými pracovníky komise nebo institucí. Takže tyto pracovníky mít můžete v omezeném počtu, ale na základě toho, že požádáte nějaký stát, aby vám na nějakou dobu vyslal své odborníky. Externí, já nevím. My jim říkáme národní experti. Poznámka mimo mikrofon. Ve zprávě. Dobře. My máme také ty externí, ale ne ve vyšetřování. My jim říkáme smluvní intramuros, neboli to nejsou pracovníci komise nebo OLAFu, ale máme smlouvy třeba na informační systémy s externími společnostmi, které nám poskytují nejenom servis, ale i pracovníky, které ty služby provádějí, ale z bezpečnostních důvodů, pokud to lidé nepatří do OLAFu, patř, pracují sice v OLAFu, ale nepatří k vyšetřovacím jednotkám. Já doufám, že jsem odpověděl alespoň na některé z vašich otázek a jsem vám k dispozici. Možná, že by výbor mohl zvážit, že někdy, až to uznáte za vhodné, výbor nebo delegace výboru navštíví OLAF. Já bych to velice uvítal. Také, abyste se seznámili s naším vedením a s našimi pracovníky, abyste viděli, jak pracujeme na každodenním pořádku přímo na místě. Srdečně vás veme a možná, že pan předseda by takovou návštěvu mohl zorganizovat našimi útvary. Mnohokrát děkuji. Pane řediteli, děkujeme vám. No a eh, my máme pořád ještě sedm minut času a paní Gresle se ještě hlásila, že by ráda vznesla doplňující otázku, takže prosím. Je mi líto, pane generální řediteli. Já jsem se tady zabýval vaším tvrzením, že zpráva 2020 ukazuje lepší výsledky OLAGu, lepší efektivnost. Já jsem se pokusila sama si zanalizovat vaše čísla a zjišťuji pravý opak. Ta čísla pro rok 2012 byla masivně ovlivněna vaším rozhodnutím přes noc otevřít 423 případů, které se potom v roce 2012 a bylo jich 221 opět uzavřely. Tento statistický efekt je velmi důležitý pro posouzení té zprávy, protože bez tohoto specifického efektu by z toho vzešla zcela jiná čísla a to víme dobře všichni, tedy my dva oba. K eh, oddělení o jedna. Tady také víme, že existují rozdílné informace. Vy jste řekl, že doba posouzení se zkrátila ale když mám 400 případů, které během krátké doby otevřu a pak zase zavřu, tak samozřejmě to také dává jistý statistický efekt, to, že to konečné číslo prostě nemá tu výpovědní hodnotu o tom, co vlastně se ve vašem úřadu, úřadu dělo. A k otázce za to oddělení postupovalo správně. Já jsem se dozvěděla, že je tam, že běží vyšetřování o výsledcích tohoto oddělení a týká se to právě případů, které předala Olafu komise. A přesně v těchto případech byla zjištěna chybovost této, eh, tohoto oddělení ve výši 50%. Pokud je to 50%, tak to je dramatické. To si také můžete hodit kostkou a podle toho rozhodnout. A takže já si myslím, že finanční zájmy Evropské unie byly skutečně špatně chráněny. Vyvolává to ve mne obrovské obavy a takováto chybovost skutečně vyžaduje, aby se proti tomu zasáhlo já nechci, abyste mě chápal špatně. Já jsem vám tady ukázala ta čísla, které se týkala případu dali, jenom proto, abyste měli jakousi ukázku případ. Já bych si přála i v ostatních případech, abyste, se, eh, abyste skutečně hovořili s těmi dočtěnými osobami. Mně nevadilo, že jste hovořili s osobami kolem pana Dalího. Mně naopak vadilo, že v jiných případech jste vůbec s těmi osobami nehovořili. A dobře víte, že tady existují eh, poléta případy úředníků, kteří čekají na to, až se jejich případu ujmete a vy nepřicházíte přicházíte. Eh, my tady máme například slyšení otázce, jakým způsobem potom se k tomu staví ty dotčené osoby. To jsou lidské katastrofy, které se odehrávají, lidská dramata a ještě se chci zeptat, a to už se týká PIFu 2012. V černu jsme v rámci zprávy Bogan odhlasovali PIF 2011, až dostaneme další zprávu komise zejména k bodu 67, což je otázka za právního základu. A to se také týká záznamu telefonních hovorů. Děkuji. Děkuji vám, Ines. Máte slovo. Tady eh, ještě nezazněla jedna věc. Já jsem se eh, ptala na čísla, která ještě nejsou eh, jasná. To jsou, myslím, čísla, která se týkají přímo Olafu a jeho zaměstnanců. A tady čísla ještě počty, které, počty případů, které jsou řešeny soudně. Děkuji, mm, pane generální tajemníku, pane generální řediteli. Pět minut, prosím. My eh, to je k té poslední otázce. Nerozlišujeme probíhající vyšetřování podle institucí nebo agentur. My jsme to rozdělili eh, na případy týkající se eh, zaměstnanců či členů mm, evropských institucí a jiných vyšetřování. Ale pokud se týče jednotlivých institucí, eh, třeba po komisích a parlament a mm, pak máme ještě menší instituce, jako je třeba Eurojust a podobně. A mm, pak máme eh, řadu dalších eh, malých eh, agentur, do kterých také spadá, které také spadají pod naši pravomoc vyšetřovací. tak eh, pokud bychom eh, zveřejňovali eh, případy, které se chystají nebo které probíhají a tak dále, tak to bychom asi byli těmito dotčenými organizacemi a jejich zaměstnanci kritizování, možná napadování, napadání, takže to neděláme. Možná bych měla eh, lépe vysvětlit, co jsem myslela. Případy proti Olafu, kdy Olaf byl pohnán před soud. To je zajímavá informace. Takže na toto se ptám, eh, kdy Olaf byl žalován před, já nevím, eh, nějakými vnitrostátními soudy nebo před soudem pro lidská práva a tak dále. Tak já, já se eh, omlouvám, že jsem to nepochopil. Nemám tady kompletní čísla, ale v roce 2012 eh, jsme stanuli před Evropským soudním dvorem Lucemburku a byl to naléhavý případ, takže eh, soud reagoval velice rychle a týkalo se to zaměstnanců jedné instituce a je to e, záležitost, e, která už byla zveřejněna v novinách, čili to není nic e, tajného. Týkalo se to Evropského účetního dvora. A tam si stěžovali tři nebo čtyři zaměstnanci a soudní dvůr naše vyšetřování uznal za zcela legitimní, ale zároveň tedy eh, odsoudil eh, žalující k zaplacení nákladů. Takže toto je, co se odehrálo v roce 2012. To se stává sice ne často, ale eh, dotyčné osoby samozřejmě mají právo eh, se obracet na soudní dvůr a musím říct, že Olaf byl naposledy uznán jako narušitel zákona podle rozhodnutí z roku 2008. To byl případ Frenchebik, který se týkal eh, také vyšetřování z předchozích let, vyšetřování OLAFu. Ale od té doby opravdu Olaf nikdy nebyl uznán vinným z porušení jakéhokoliv eh, předpisu, i když jsme takovýmto obviněním, soudním obviněním čelili. Ale od roku 2008 jsme neměli případ, kdyby se eh, takové obvinění potvrdilo. Eh, k paní Kresle, co bych ještě mohl říci? Hm tak eh, eh, Víte, tam máme těch 400 asi 19 případů, které museli jít do statistik, poněvadž to je eh, odvedená práce, ale i tak je případ, počet zahájených případů vyšší než v předchozím roce. Trvání vyšetřování bylo zkráceno a Trend ke zkracování dále mírně pokračuje ještě v roce 2013. To eh, bude v následující zprávě, ale my to sledujeme každý, každý měsíc. Eh, ty výsledky, které tady máme, ty nejsou jenom dány těmi 419 případy. Eh, které se když mm, se mm, to týká, ale je to prostě konzistentní výsledek práce, průběžné, výsledek průběžné práce. Takže děkuji. Jinak eh, eh, můžete se spolehnout na to, že každá dotčená osoba se samozřejmě může vyjádřit. A od 1. října eh, je to naše povinnost podle nové právní úpravy, ale my to už eh, děláme další dobu. Má to písemnou formu, eh, lze to dohledat na našich webových stránkách, jsou, je to součást pokynů našim zaměstnancům v případě vyšetřování. Takže skutečně, než je vyšetřování uzavřené, tak eh, ten, koho se to týká, je samozřejmě informován o tomto případě, o podstatě problému, který vyšetřujeme, a také má příležitost ústně nebo písemně se vyjádřit. A toto platí od 1. února 2012. I když eh, to není naší povinností, bude teprve od 1. října. Eh, paní Gresle, mm, myslím, že vy jste eh, to zmínila, že tedy se stalo, že někteří dočení lidé nebyli vyslechnuti, nebo že to trvalo příliš dlouho, ale eh, nyní je vidět, eh, že už se to tak neděje, poněvadž eh, vždy jsou slyšení, pokud se přejí. A za druhé trvání případů, zvláště takových, kde eh, z protahování eh, lidé trpí, tak eh, se opravdu snažíme, abychom toto vyřešili tedy řešili prioritně. A také děláme všechno pro to, aby dotyčný měl všechny možnosti, aby se projevili, eh, aby tedy projevili svá stanoviska. Pan předseda, takže eh, děkuji. Eh, musíme ukončit tuto debatu, poněvadž už nám trvá o něco déle než dříve. Já bych chtěl poděkovat panu řediteli a E, nicméně e, pokud se e, týče našeho výboru, my určitě nebudeme tolerovat žádné mm, neefektivity a podobně. Všechno budeme tedy přesně sledovat, kolik případů, jak dlouho trvá vyšetřování, jak jsme efektivnost, co nejméně chyb a Obecně vidíme, že ušetřit se dá všude. My se nesnažíme šetřit na Olafu, to ne. Ale my víme, že tady Olaf máme, že Olaf eh, má svoje náklady, ale chceme vidět, aby to skutečně fungovalo. Nejsme andělé, prostě my chceme, abyste měli možnost, jak si tyto případy hasit. Takže pokud eh, tento výbor nebude žádným snadným a usmíva, partnerem, tak nebuďte překvapeně. Děkuji vám, děkuji vám za účast. A nyní eh, přejdeme eh, k dalšímu bodu na programu, který bude projednáván za zavřenými dveřmi. A prosím pana Stáze, aby se ujal eh, předsedání. So you do the press conference, huh? Yes, it was such a decision of two years.